Vážené dámy a pánové, děkuji vám, že jste přišli na toto odpoledne. Vítám vás na naše zasedání. Máme mezi námi dnes členy také výboru pro ženy a paní Estrelu, předsedkyni, kterou bych chtěla obzvlášť srdečně přivítat. Chtěl bych se poděkovat i e, kolegyni Regnerové, která vedla dnešní dopolední zasedání. Já převezmu druhou polovinu tohoto dne a velmi srdečně bych chtěl přivítat e, paní komisařku Vivian Redingovou. Dnes budeme pokračovat ve strukturovaném dialogu a nechci ztrácet čas. Máme e, velmi bohatý pořad jednání a předávám hned slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne přeji ve spolek. Budete-li s tím souhlasit, tak bych s vámi ráda projednala to, čeho jsme dosáhli a co e, ještě na nás čeká. Když se ohlédnu na rok 2012, tak tam jsme e, schválili nařízení o dědictví, e, což přispívá k řešení velmi obtížných situací pro eh, rodiny a také eh, to skýtá zcela konkrétní výsledky eh, v občanském řízení. Dále, pokud jde o ochranný příkaz, ten bude na plenární schůzi a bylo by dobře, kdybychom uzavřeli celý balíček o obětech, to znamená směrnice o ochraně a právech obětí. To se týká také eh, potírání násilí páchaného na ženách. Tím pádem bude celý tento balíček v nadcházejících týdnech uzavřený a to je velmi dobré poselství, zejména pro ženy, ale nejenom pro ně. Také se to týká mužů a zranitelných obětí, tedy dětí. Eh, klíčovým tématem eh, zůstává podpora hospodářství, tak abychom se opět eh, přiklonili k růstu. Víte dobře, že investoři potřebují právní jistotu a předvydatelnost a přesně proto jsme vypracovali kapitolu pod názvem Spravedlnost pro růst do toho jsme zapracovali většinu eh, prvků jednotného trhu. Snažíme se povzbudit eh, podniky, ekonomické subjekty, aby se zapojovali do přeshraničního obchodování. Konkrétní výsledek eh, a příklad je Brusel 1. Ten byl schválen na základě zprávy Zvěvka v září 2012. Ruší předběžné řízení k, o uznávání e, rozsudku v druhém e, státě a e, také to umožňuje cirkulaci nebo přebírání rozsudku. Další je vymáhání dluhů. Toto je právní akt, který byl navržen v červenci 2011, aby bylo možné vymoci Eh, dluh, který činí eh, nyní 600 milionů eur eh, ročně, což je mm, velmi vysoká částka mm, i přeshraničně, bez nutnosti zahájit právní či soudní řízení v druhém státě. Tady je důležité nalézt rovnováhu mezi zájmy věřitelů a dlužníků. Za třetí, zákon Evropské unie o nesolventnosti. 52% eh, eh, podniků nepřežijí eh, prvních pět let. To znamená, že 200 tisíc podniků bankrotuje každým rokem a, je, rokem a 1,7 milionů pracovních míst se tím každým rokem ztrácí. My chceme podpořit podnikatelského ducha a navrhujeme také revizi této, tohoto nařízení o insolventnosti a to v širším kontextu textu usnesení parlamentu, eh, které bylo předloženo panem eh, Léne. Jde o nový evropský přístup k úpadku podniků a insolventnosti. Chceme, aby podniky byly životaschopné, zejména malé a středně velké podniky, a aby zaměstnanci mm, získali druhou šanci. Komise eh, počítá s podporou parlamentu, pokud je o rychlé schválení tohoto návrhu. A dále pak společný e, evropský zákon o prodeji, návrh zákona. E, dvě třetiny podniků e, neprodává přeshraničně a velmi málo občanů nakupuje přeshraničně. Tady je obrovský obchodní potenciál pro produkty a služby a my očekáváme, že i v tomto ohledu bude parlament co nejdříve jednat. Bylo by to dobré pro spotřebiteli, protože to poskytne více příležitostí nakupovat přeshraničně za nižší ceny. Ochrana spotřebitelů eh, v tomto návrhu je posílena ve srovnání se stávajícím právem Evropské unie a je i přísnější než většina národních práv právních předpisů. Poslední prvek, který bych chtěla předložit, a to je něco, o čem komise rozhodla dnes. Návrh řízení o zjednodušení administrativních formalit určitých eh, veřejných dokladů. 1,4 milionů veřejných dokumentů se vyměňuje ročně mezi členskými státy a někteří z vás, kteří tak již učinili nebo byli v tom zapojení, vědí, co k tomu potřebujete známky a ještě jednou známky a různé podpisy a oficiální překlady a tak dále. To samozřejmě stojí peníze a čas občanů a podniků a e, zamezuje to e, mobilitu a proto dnes odstraňujeme byrokracii v tomto ohledu v členských státech a získáváme tím úspory finanční i časové. Je důležité a je, poprvé využíváme článek 21.2 eh, smlouvy, to znamená, eh, chceme usnadnit eh, volný pohyb občanů. Ta, takže jsou to doklady, které se týkají narození, úmrtí, sňatky, eh, právní statut, eh, zastoupení podniku, práva duševního vlastnictví, eh, odpadá povinnost předkládání trestního rejstříku a tak dále. To vše tedy ušetří mnoho práce a času a i financí, jak dobře víte. Ještě bych chtěla eh, říci několik slov o eh, scoreboardu eh, pro spravedlnost EU. Kopie asi máte k dispozici. Spadá to do kontextu ekonomické obnovy a podpory strukturálních reform v některých členských státech. Viděli jsme, že dochází ke korelaci mezi občanským a obchodním právem, které nefunguje velmi dobře, tento soulad a nedůvěra investorů investovat. To zjistíte snadno. Jste-li podnikatelem, a víte-li, že potřebujete 4 až 5 let, než se vám dostane eh, možnosti prvního slyšení před soudem a 10 let, než se dočkáte konečného rozsudku či rozhodnutí, tak se můžete rozhodnout neinvestovat své finanční prostředky do tohoto Um, prostředí. A proto je velmi důležité sázet na společnou důvěru um, uh, v vývoj evropských nástrojů um, založených na vzájemné spolupráci a uznávání. To je důležité také pro uh, úřady, soudce, právníka, občany. Poprvé v evropském semestru tato analýza bude nejenom pro programové země, ale pro všechny země nejenom pro země zapojené do programu. A to je důležité, protože to poskytne i podnět národním vládám zreformovat své obchodní a občanské právo. Bude to také dobré pro jednotný trh já z toho nechci samozřejmě dělat eh, soutěž krásy. Eh, nechci říci, eh, náš systém je lepší než jiné, ale jde o to, že tady máme velmi širokou paletu právních tradic a je důležité, aby si občané uvědomili, jak si stojí a abychom se všichni zamysleli nad tím, zda je možné učinit ty systémy nezávislejšími a svobodnějšími. A možná, že by bylo záhodno zapojit poslance výboru eh, do debaty o tom, jak eh, zlepšit eh, justiční systémy v zemích EU. Pak jsou zde mezi námi i členové výboru pro ženy, Chtěla bych zdůraznit význam směrnice na podporu talentu, transparentnosti a rovnosti pohlaví mezi eh, i zaměstnanci a eh, podniků nekotovaných na burze. Je nutno podporovat eh, talenty i žen v exekutivních nebo výkonných e, funkcích, protože pokud jde o realitu, tak stále ještě špičkové pozice obsazuje pětkrát více mužů než žen a navzdory skutečnosti, že 60% univerzitních absolventek jsou právě ženy. Zdá se, že se nám tyto talenty ztrácí e, v tomto procesu. Takže tento návrh má být pragmatický a pružný. Ehm, snažíme se přimět členské státu k tomu, aby eh, společnosti eh, definovaly transparentní ehm, systémy jmenování ehm, žen do špičkových pozic a eh, jednali se o dva stejně kvalifikované kandidáty, má být dána přednost ženám. To je to, co vždy zdůrazňuji, žádná žena nezíská špičkové eh, místo či funkci, protože je ženou, ale nesmí eh, takováto pozice být ženě odepřena, protože je ženou, eh, tak jak se to stává dnes pokud eh, nebude eh, minimálně 40 eh, žen zastoupených v správních radách nebo představenstvech firem, tak nebudeme spokojení. Došlo také k pokroku a musí dojít k dalšímu pokroku v oblasti eh, rozdílného odměňování mužů a žen. Eh, komise bere vážně svou povinnost eh, kontrolovat provádění a uplatňování, uplatňování ustanovení o rovném odměňování zakotveném v příslušné směrnice. Koncem letošního roku vydáme zprávu o uplatňování tohoto ustanovení a směrnice jako takové, ale víme, že že navzdory dosaženému pokroku a navzdory eh, posloupnému zlepšování i v myslích lidí je ještě co zlepšovat a jsem eh, optimistka, že eh, díky podpoře parlamentu budeme postupovat eh, krok za krokem dále v nadcházejících letech. Je zde pak ještě jedno téma, které, na které bych chtěla obrátit vaši pozornost. Mám za to, že komise i parlament spolu by se měli zamyslet nad novou vizí politiky spravedlnosti EU. Také by to mělo být něco, co přenecháme dalšímu Eh, nově zvolenému parlamentu aby tento nově zvolený parlament se pak mohl ujmout této otázky od prvopočátku. V listopadu chceme uspořádat konferenci na vysoké úrovni, kde se eh, sejdou eh, špičkoví politici Evropy a národních států, včetně soudců z nejvyšších soudů i nižších soudů, právníci a všichni zainteresovaní, aby o této věci přemýšleli přemýšleli, protože v uplynulých letech jsme skutečně vytvořili základ pro mm, kontinent eh, spravedlnosti a další generace, chcete-li, eh, poslanců eh, parlamentu na tom mohou budovat dále. A toto dědictví jim musíme předat a také jim musíme zanechat naši současnou zkušenost. Skutečnost, zkušenost, kterou jsme získali jako poslanci tohoto parlamentu. Já bych chtěla předložit dokument eh, o e, klíčových e, cílech e, tohoto záměru a doufám, že to bude pak dobré východisko pro další debatu na toto téma v budoucnosti. A pak ještě dvě závěrečné poznámky. Za prvé o vzdělávání soudců a druhá věc jsou pak nadcházející iniciativy. Můžete mít sebelepší zákony. Nemáte-li zanícené lidi, kteří Eh, budou pak tyto zákony provádět, eh, ani ty nejlepší zákony vám nepomohou. A bez dobré sítě a vzájemného porozumění mezi eh, právníky a mm, odborníky na právo zůstane vlastně ten prostor spravedlnosti pouze teorií. Já bych proto chtěla poděkovat za vaši podporu kterou jste vždy poskytovali při posilování eh, role eh, vzdělávání soudců a právníků a také při realizaci pilotních projektů. Tato podpora je podle mě naprosto nezbytná pro dnes praktizující soudce, ale také eh, pro vzdělávání nových kádrů, nových mladých soudců a mm, dorostu aby znali evropské právo stejně tak dobře jako národní. A chtěla bych také eh, navrhnout rozšíření rozsahu působnosti eh, řízení o pohledávkách. Také bych chtěla modernizovat balíček o cestování a spolupracuji s kolegy na eh, doporučení, na novém doporučení ohledně eh, kolektivních, řešení kolektivních sporů. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Sie gehören zu denjenigen, Patříte k těm zástupcům komise, kteří drží svá slova. Má zkušenost je taková, že když se podívám na seznam těch věcí, které komise ohlásí, pak v případě eh, paní Redingové zjišťuji, že k tomu skutečně eh, dojde. A nyní eh, k závěru eh, našeho období já mohu říci, že v rámci slyšení na začátku tohoto volebního období jsme položili několik požadavků a ta, ty byly splněny. Samozřejmě, že legislativci také se musí snažit, aby se to ještě dovedlo do finále. Takže já jsem velmi spokojen s touto volební lhůtou, když když se podívám zpátky, přihlásila se celá řada kolegyň a kolegů, nejdříve paní Estrela za výbor FEM. Danka, prezident. Ehm, Děkuji, paní komisařko. Presidente, lamentavelmente não pôde estar presente, eh, queria agradecer o convite eh, para... Já bych chtěla poděkovat za pozvání na strukturovaný dialog s komisí. Chtěla bych také poděkovat paní komisař Cerdinkové za to, že mezi nás přišla. Ráda bych poznamenala, že pro nás je nesmírně důležité spolupracovat a společně zhodnotit práci, která byla již vložena do tohoto úsilí za poslední dva roky Viděli jsme celou řadu iniciativ, které jste již předložila. Hovořila jste o narůstající mm, přítomnosti žen ve vedení eh, podniků. A v dnešní době můžeme eh, jako ženy konečně eh, prorazit do ekonomického světa, máme mnohem širší možnosti, znamená to nejen větší politickou, ale i ekonomickou moc a právě proto takováto iniciativa je velice vítána. A jsme skutečně vděční paní komisařce, komisařce Redingové za to, že toto předložila. Vím, že celá řada kolegů by chtěla také promluvit, a proto zde skončím. Určitě je tu celá řada dotazů na paní komisařku. Rádi bychom také slyšeli eh, všichni její odpovědi a Děkuji, každý se dostane eh, ke slovu. Kolega Berlinguer. Já bych se chtěl připojit k úvahám našeho pana předsedy a k poděkování eh, paní místo předsedkyně komise, mm, paní komisařce Redinkové a poděkovat za to, jak respektuje závazky, které si stanovila na začátku legislativy, legislativního období. Byla předložena celá řada legislativních návrhů, došlo k dalšímu pokroku, takže nelze říci, že by Evropská unie nepracovala v oblasti práva, spravedlnosti v těchto letech. Ve své stručné úvaze bych však rád eh, vyšel z iniciativy EU Justice Scoreboard a z té myšlenky, která je za ní. A Chtěl bych potvrdit zásadu a princip, které jsou pro mě velice důležité. Už při jiných příležitostech jsem o tom hovořil. Ale toto je velice eh, vábná příležitost tomu, abych mohl rovnou a otevřeně takto promluvit. Evropská unie v procesu integrace postupuje pomalu, namáhavě, a jednota Evropy se, a integrace Evropy se stala skutečnou nutností, absolutní nutností, pokud chceme se vymanit z krize. Využívání nástrojů, zbližování norem, občanského práva, obchodního i trestního práva a také zpráva eh, oblasti spravedlnosti, jak už jste o tom hovořila, jsou velice silnou pákovou silou vedoucí k integraci a také pro rozvoj ekonomiky a také pro evropské občanství. Krize v tuto chvíli není jen ekonomicky finančního rázu, ale především je to krize účasti občanů na ideji Evropy, na jejich cítění se Evropany. Ocitáme se v kritické fázi a já si myslím, že jedním z důvodů je skutečnost, že práce, která se v Evropě odvádí, se zaměřuje na vytváření mnoho eh, právních norem, legislativních a normativních aktů v různých eh, oblastech. A to je um, oprávněná a zasloužilá práce. Paní komisařka hovorila, hovořila například o um, dědictví a, a to je věc, která se týká velice pradávných eh, tradičních principů a týká se všech občanů. Hovoří se také o prodeji je možné, že někteří občané neprovádějí finanční transakce anebo se nezúčastní určitých činností, ale všichni občané něco nakupují a něco prodávají. Takže toto jsou témata, která se týkají zcela přirozeně každodenního života občanů. A čím více tento proces bude evropský, tím více se občané budou cítit Evropany, ať už jakákoliv propaganda ohledně Evropské unie. Jde o tu samotnou podstatu cítění se Evropanem. A právě to umožňuje právo, které produkujeme. Eh, kdy se však tyto jednotlivé právní normy stávají eh, každodenním chlebem a životem občanů, kdy se dostávají do praktického použití občanů, kdy nové právní nesou ty přibližují normy, anebo najdou nějaké řešení eh, pro rozhodující pro rozhodné právo, tak, aby se občané cítili občané jednoho celku. Rada přehnaným způsobem a se státním egoismem postupuje. My sice produkujeme normy, ale nejsme schopni je zavést do konkrétního života. Takže problém eh, efektivní eh, justice, nejen formální justice, ale skutečně eh, účinné justice je problém implementace, neboli Eh, převedení právních norem do běžného provozu. Stokholmské normy eh, to nejsou jenom eh, nějaké formální normy, ale jedná se o skutečný život, o zavedení norem do života. My máme jednu výhodu, alespoň v této oblasti, strukturovaný dialog je realizován v praxi, protože my se neustále setkáváme se zástupci komise, možná příliš málo s paní komisařkou, a to je moje chyba, ale pořád se setkáváme jako parlament a komise. U nás dochází mezi parlamentem a komisí k velice praktickému pracovnímu styku. Ale to vše ještě nestačí. My eh, musíme ukázat nový politický směr, musíme klást větší důraz na implementaci než na produkci norem. To se musí změnit v naší práci. Máme tedy výjít z té eh, tabule, tabulky s kritérií do změn, eh, do změn v právní kultuře, do vzdělávání. My jako Evropský parlament jsme bojovali o celou řadu opatření, které, která pak vedla k pilotním projektům, ale především jsme se snažili o nové kulturní směry. Teď jde o to, abychom rozhodným způsobem postupovali dál, aby instituty vzdělávající soudce vedly k větší konvergenci, protože jen formace prováděná v členských státech nestačí. A za třetí potřebujeme více odvahy k tomu, abychom překonali eh, vnitřní fragmentaci norem. Jednotný trh eh, toto jasně ukazuje. Ano, je tu eh, právo na nákup a prodej, které to jasně ukazují. Pořád ještě máme obavy jít dál. Pořád ještě se obáváme, že bychom překonali onou fragmentaci. Máme obavy z realizace společných norm. My potřebujeme normy, které budou eh, fungovat, které budou společné a eh, jedním z důvodů krize Evropy je ta neochota a to váhání, které ještě přetrvá. My jsme teď otevřeli novou kapitolu a to je Evropská zpráva a Evropské administrativní právo. To není specifická kompetence eh, Evropské paní komisařky, ale Nepřipadá mi, že by celá komise jako taková nadšeně sledovala myšlenku, že my chceme diktovat normy toho, jak má fungovat administrativa EU. Nikoli státní administrativa, ale administrativa EU. My už jsme eh, odhlasovali některé dokumenty, ale jak se zdá, skončili právě tím. Jde o to, aby skutečně dozrála práva občanů směrem k Evropské komisi, aby tedy zde byla transparentnost prostřednictvím administrativních postupů. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Ano, srdečně vám děkuji, paní komisařko. A i já bych vám chtěla říct, že jste jedním z jasných světel komisaře. Děkuji vám za vaši práci eh, na nejrůznějších eh, tématech. Podobně jako kolega Berlingwer, i já si dělám eh, určité starosti s implementací. Právě v těch oblastech, na kterých pracujeme my, je problém členských států v tom, tom, že každý zásah do právního systému je sledován eh, společně s určitými pokusy eh, to či ono nedovolit. I když víme, že eh, se stoupající mobilitou musíme i legislativně reagovat na e, změnu norem. Já se zabývám právě implementací komunitárního práva a jsem z toho smutná. Proto se chci zeptat, jak vy posuzujete tyto tendence v radě. V radě, kde momentálně se akceptuje jenom soft law a všechno, co pak by bylo užitečné pro občany Evropy, je vlastně vlastně odmítáno. Dvě obsahové otázky mám navíc. A sice přeshraničí adopce dětí. Mohla by se nám říci, jak to vypadá ve vývoji těchto norem a dále také otázka kolektivních žalob. Jsem ráda, že jste se o tom zmínila, ale prosím, abyste ještě to eh, vysvětlila eh, co do tendence, co do směru, kam si se půjde. To je, myslím, myslím, pro vývoj v Evropě velmi důležité. Děkuji. Děkuji paní Movaj. Thank you very much. Uh, we... Děkuji vám. My máme eh, v rukou eh, tuto krásnou eh, novou brožuru o scoreboardu EU Justice a na straně 3 si můžeme přečíst, cituji, cílem Eh, scoreboardu EU Justice eh, roku 2013. Ostatně je pomoci Evropské unii a členským státům dosáhnout efektivnější spravedlnosti poskytováním cílů a objektivních a spolehlivých eh, údajů o fungování soudních systémů ve všech členských státech Musím říci, že to je hudba pro maďarské uši, protože to je přesně to, co chceme slyšet aby byly údaje, které jsou objektivní, spolehlivé a srovnatelné a aby docházelo ke srovnávání mezi všemi členskými státy EU. A chtěla bych říci, že eh, podle eh, zásad eh, právního státu by stejně tak měly existovat objektivní, spolehlivé a srovnatelné standardy pro soudní systémy a měly by existovat také jasné limity, jasná vymezení kompetencí EU v právu EU hodnotit a kritizovat a posléze i trestat určité soudní systémy. Paní komisařka Redingová v úvodu hezky řekla, že tento scoreboard není ničím jiným eh, než jakousi pomůckou eh, manuálem pro členské státy, ovšem v případě Maďarska nikoliv Totiž náš eh, soudní systém je eh, důvodem trestat celou zemi hm, podle článku 7, alespoň nám eh, tím vyhrožovat. Takže hodnocení soudních systémů EU by skutečně mělo být objektivní a srovnatelné, ale e, zjevně není. Proč je Maďarsko tady e, jaksi vyděleno z řady těch ostatních e, a uváděno jako příklad a důvod k trestu? Děkuji. Tady už Cievka má slovo. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko za další vynikající prezentaci. Paní komisařko, vy k nám eh, nepřicházíte proto, abyste eh, snila ve dne, ale že, abyste nám sdělila, že sny se mohou stát realitou a dokonce krok za krokem. Vaše efektivita pravděpodobně souvisí s vaší obrovskou zkušeností ukazuje se vaše dlouholetá institucionální zkušenost, která takto je účinně využita. Co se týče toho dokumentu Justice Scoreboard, já bych se o něm chtěla zmínit trochu jinak než předřečníci. Chtěl bych vám říct, paní komisařko, že v tomto výboru se snažíme vypracovat eh, stanovisko z vlastní iniciativy. Náš výbor podle nás by měl být právě tím výborem, kterému náleží tato kompetence, protože my se zabýváme občanskými a obchodními právními záležitostmi. Takže se o to budeme snažit třeba, že e, celá řada dalších e, výborů by o tuto zprávu také měla zájem. Vidíme, jak důležité je sledovat eh, jednotlivé aspekty, například v souvislosti eh, s budováním jednotného trhu anebo s budováním funkční Evropské unie. Eh, tím klíčovým prvkem je vzájemná důvěra. Při budování právního systému máme povinnost takto důvěru zasévat a e, měle by, mě, naše úsilí by mělo vést k tomu, že bude dobře vybudovaná e, spravedlnost, bezpečnost takovým způsobem, e, že důvěra bude narůstat, ale ve skutečnosti důvěra klesá. Průběh budování Evropy ne, nevypadá, nepůsobí tak, jak bychom si přáli. My plně podporujeme vaše iniciativy a vaše úsilí na vytvoření mechanismu, kterým je společné eh, vzdělávání či školení soudní, eh, nebo profesionálů v soudním systému, eh, tak, aby se posilovala evropská právní kultura, nebo aby se vytvářelo komunitární myšlení v, právním, v právní oblasti. To skutečně podporujeme. A pak mám ještě dotaz týkající se jednoho prvku, který podle mne je velice důležitý právě pro budování důvěry. Mám na mysli směrnici o boji proti eh, nezneužívání eh, financí, jedná se o směrnici tedy o boje proti podvodům, a víme, že ta směrnice byla jaksi spožděna. Eh, rada byla pro použití jiného právního základu a to by snad eh, nyní urychlilo práci. Spíše než by se využily jednotlivé právní nebo různé právní základy pro finanční eh, podvody mohla by se, mohla by se změnit situace a mohla by se zrychlit průběh? Paní Niebler, děkuji pane předsedo. I já bych chtěla nejdříve srdečně poděkovat paní komisařce za příležitost vést strukturovaný dialog. Mám krátkou otázku a jsem velmi ráda, že základ pro parlamentní práci po roce 2014 chcete stanovit už nyní tím, že bude vytvářen ten evropský rámec justiční oblasti. U nás v Německu i v jiných zemích máme institut vyššího právního pracovníka. U nás takovýto pracovník dělá mnoho úkolů místo soudce. Je to tedy úředník vyšší služby a snaží se tak podpořit dosažení účinnější dalších výsledků. Nevím, zda tento institut vyššího soudního úředníka na evropské úrovni je diskutován, anebo zda by nebylo vhodné eh, prověřit eh, tuto možnost eh, tak, aby evropské právo mohlo být lépe prosazováno a opečováváno. Já bych ráda toto předložila jako iniciativu právě vám. Děkuji kolega Gargány. Presidente, io mi scuso con la... Pane předsedo, omlouvám se paní komisařce, že jsem se opozdil, měl jsem eh, jinou eh, schůzi. Bylo ale velmi zajímavé vám eh, naslouchat. Ale přesto dovolte, abych nyní nahlas zauvažoval o některých tématech. My jsme měli velmi dobré vztahy eh, s paní komisařkou i v době, kdy byla příslušná pro jiná eh, témata. A dnes eh, můžeme vést obecnou diskusi ale eh, možná, že justice je právě tím nejchoulostivějším problémem v Evropě. A pak eh, máme i určité italské sensibility. My víme, že justice v Itálii je eh, určujícím problémem v zemi a také je rozhodující pro demokracii. Já bych nyní rád navázal na toho, co právem uvedl pan kolega Berlinguer již eh, po měsíce nebo dokonce eh, léta bojujeme proti ekonomické krizi, stále se hovoří o nutnosti eh, úsporných opatření. Máme jakousi ekonomickou Evropu. A všichni jsme se stali v Itálii ekonomickými odborníky, ale to byl pouze vtip. Legrace stranou. Hospodářství je také důsledkem politické strategie a chceme-li sdílet hospodářství, pak potřebujeme eh, eh, jakési evropské reference a sjednocenou Evropu, Evropu kde eh, dále vzkvétá a rozvíjí se evropské právo. Dá se říci, že převaha ekonomických otázek vedla k tomu, že jsme se možná nedostatečně zabývali justicí. A musíme se věnovat také přizpůsobování právních při, eh, předpisů. Potřebujeme předpisy, které nás eh, dovedou ke sjednocení. Ve eh, chvíli, kdy Rada zemina v Itálii, když soudní rada se bude připravovat k tomu, aby vzniklo takové uspořádání soudnictví, které bude jaksi sjednocené. Já si nedělám veliké iluze, ale aby bylo takové evropštější, já si nedělám tedy iluze s ohledem na to, že italské soudnictví má svá velká specifika. Měli bychom hovořit o tomto konkrétním problému, protože to je politický problém a také skutečný problém. A to že je tu potřeba mít jednotu politickou v řízení, tak, aby komunitární právo takto mohlo být řízeno jednotně. Paní Lichtenberger hovořila o tom, že potřebujeme jasné řešení například pro přeshraniční adopce. Ale to jsou věci, které mohou být vyřešeny třeba později, v roce 2014 nebo za dalšího funkčního období. Jsou tu specifické problémy, které se vztahují konkrétně k sektoru soudnictví. A sektor soudnictví je sektor institucionální, který má produkovat normy, které budou schopny podporovat rozvoj Evropy. Dankeschön, Frau Cornelissen. Děkuji, paní Cornelisen. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost a děkuji paní Redingové mnohokrát za vstupní informaci a za zprávu o činnosti za uplynulá léta. Dovolte dvě otázky. První se týká rozdílu v odměno, odměňování mužů a žen. Jako výbor pro ženy jsme k tomu vypracovali dvě zprávy. V červnu eh, obdržíme další informace a ráda bych slyšela, zdali eh, se již eh, připravuje eh, legislativní dokument v této věci. Druhá otázka je směrnice o mateřské dovolené. Tady asi je na snadě nebo na řadě poslední snaha eh, to posunout. Eh, nyní eh, dochází asi k jakému si mexickému patu. Obě instituce na sebe míří zbraní a nikdo se nechce pohnout jako první. My za parlament jsme řekli, že rádi přistoupíme s radou na kompromis, ale chceme vědět napřed, o čem by ten kompromis měl být, než oni začnou diktovat svou pozici. Komise říká, že eh, nemůže navrhnout novou směrnicí eh, s eh, dobrovolnou mateřskou a otcovskou dovolenou. Takže mm, držíme se navzájem jako rukojmí. Možná bychom mohli nyní zahájit neformální jednání všechny tři instituce a Mm, pokusit se eh, naposledy vnést do věcí pohyb. Děkuji, paní Thompson je eh, poslední na seznamu a pak eh, ještě paní Regna. Prosím, paní Thompson, máte slovo. Za prvé, děkuji. za vysvětlení současného dění a dále bych chtěla položit otázku ohledně kvót. Jak jsme daleko ve vztahu k radě a co můžeme proto udělat v parlamentu a dojde k blokační většině, tak jak se nyní věci mají? Und dann zum Schluss Frau Regner, bitte.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 Paní Regna, já budu stručná, mám otázku, která však byla položena paní Thompson a proto eh, se chci v debatě trochu držet stranou. Právní výbor a výbor eh, pro ženy eh, velmi úzce spolupracují a dobře spolupracují. Právě v pondělí jsme měli výměnu názorů na téma vyrovnaného poměru pohlaví a rovnosti pohlaví. Je zde mnoho témat, ke kterým kterým máme eh, různé názory a chceme eh, však také zapojit radu. Právě proto v Evropském parlamentu je tak důležité eh, přesvědčovat také radu a zjistit, jak je tam stav názoru. Paní komisařko, bylo zde mnoho otázek, ale prosím, máte slovo, vy to zvládnete. Pane předsedo, já se alespoň o to pokusím. Chci poděkovat všem kolegům, kteří řekli, že jsme společně učinili velký krok vpřed a je pravda, že ano, udělali jsme jej. Vzpomínám si, v tomto sále proběhlo slyšení a to byl začátek eh, utváření eh, Evropy spravedlnosti. Proč? Protože tehdy jsme poprvé eh, získali v rámci Lisabonské smlouvy kompetenci to učinit a zvládli jsme toho mnohé. Souhlasím s panem Berlingwerem, že psaní zákonů, rozhodování o nich, schvalování zákonů a provádění zákonů není to tež. My jako evropští politici máme zde velmi velký problém. v okamžiku, kdy zákony eh, procházejí národními parlamenty, už nikdo neříká, že to jsou evropské zákony. Stanou se národními a e, sice v mžiku, e, jakmile jsou ty směrnice implementovány do národních zákonů. A to je také problém e, proveditelnosti, který máte vy poslanci parlamentu. Byť eh, tady odvádíte, odvádíte spoustu práce, v konečném důsledku viditelnost eh, této práce vůči vašim voličům nebo v očích eh, vašich voličů není dostatečná, protože není zdůrazňováno, že se jedná o právě implementaci evropské směrnice, eh, která vede ke zlepšení života evropských občanů, ať už jde o dědické právo nebo cokoliv jiného. A to je přesně důvod, eh, proč jsem systematicky, kdykoliv to bylo možné a kdy se nejednalo o trestní právo, protože tam musíme postupovat velmi citlivě, kdy jsem se vždy rozhodla pro nařízení, pro formu nařízení a dnes eh, se komise usnesla na třináctém usnesení, které jsem předložila. Počítala jsem to. Třináct nařízení. To znamená, že to nebude procházet národními systémy, kdy eh, bude vše rozmělněno a nakonec ta evropská koncepce se z toho vytratí zcela. Eh, věřím a to je ostatně také takový odkaz příštímu parlamentu, aby trval na tom, aby komise předkládala co nejvíce nařízení a nikoli směrnic. Věřím, že to je jedno z řešení. A pak zde máme ještě jeden problém. Kdy hovoříme o evropské legislativě? Hovoříme o tom, když komise předkládá návrh a pak v parlamentu, když dojde ke konfliktu. Nikdo nehovoří o věcech, které procházejí hladce a parlament eh, o nich rozhodne a oni jsou odhlasovány hladce pouze, když dojde ke skutečnému střetu na plenárním zasedání teprve poté si toho vnější svět všimne, že tady existuje Evropský parlament. E, takže to jsou věci, o kterých musíme pouvažovat a e, e, zvážit, jak ten evropský přínos zviditelnit pro evropské občany. A ano, pane Berlinguere. A chci vám také za to poděkovat. Vzdělávání je eh, nesmírně důležitá věc. Já jsem eh, do víceletého finančního rámce eh, prosadila dostatek finančních prostředků, abychom to mohli rozvenout a doufám, že skutečně bude dostatek finančních prostředků, abychom v tom mohli pokračovat. Myslím, že jsem již zodpověděla otázku paní Lichtenbergerové. Eh, to bylo mm, totež, mm, eh, jako mm, se ptal pan Berlingwer. Paní Lichtenberger se ptala také na mezinárodní adopce nebo adopce s přeshraničním prvkem. Eh, já jsem pečlivě tuto otázku sledovala a ostatně Komise v Hágu spolu s námi zorganizovala v roce 2009 mezinárodní konferenci o právě mezinárodních adopcí. Musíte si uvědomit, že to je eh, eh, legislativa, kde je vyžadována jednomyslnost eh, rady. Týká se to rodinného práva a rodinné právo podléhá subsidiaritě my víme vše o nedostatcích, které tam jsou a jediné, co já jsem mohla eh, udělat, eh, bylo zmírnit tyto nedostatky, anebo je eliminovat. Například volný pohyb uvnitř EU pro osoby, které adoptovali dítě eh, v rámci mezinárodních adopcí, anebo jsem se snažila eliminovat nepříznivé finanční důsledky těchto adopcí, ale jinak víte, že se jedná o hákskou úmluvu, která je eh, základem této legislativy. Ostatně, pane předsedo, bylo by eh, zajímavé pouvažovat o tom, co bude příští parlament dělat eh, v případech, kdy potřebujete jednomyslnost, nebo kdy je zapotřebí jednomyslnosti. Někdy se eh, můžete uchýlit k posílené spolupráci. Například eh, to jsme uplatnili ve vztahu k eh, mezinárodním rozvodům. Není to dokonalý systém, skutečně ne, protože chceme mít vždy na své straně 27 nebo zanedlouho 28 zemí, ale je to východisko. Pokud by to komise v budoucnu využívala systematičtěji, to je otázka, co by to přineslo. Ale my jsme s panem předsedou už o tom hovořili. Takže vidíte, já vám také prozrazuji, o čem se my dva bavíme. Myslím, že eh, by nemělo dojít k pokračování štokholmského programu. A řeknu vám proč. Protože štokholmský štokholmský program byl eh, sformován eh, radou, navržen radou eh, ve chvíli, kdy neexistovala žádná politika pro spravedlnost, protože proto nebyla kompetentnost ve smlouvě. Nyní je ale justice normální součást politiky a už nepotřebujeme programy rady můžeme se věnovat nebo vytvářet politiku pro spravedlnost v rámci normálních postupů v rámci a v souladu se smlouvou. A tady bychom také měli příštímu parlamentu zanechat nějaké dědictví, ale rozhodně nesmíme nikomu vnucovat program. Komise i parlament bude postupovat eh, svou cestou v rámci eh, normálních legislativních eh, příslušností. Pokud jde o hromadné žaloby. To je stala, stará věc, jak víte, a vůbec nesnadná, protože tady panují různé pozice. Předseda komise mě požádal, abych spolupracovala s kolegy Bushem a Almuniou, komisaři, tak abychom dospěli k dohodě, my tři, a nalezli vyrovnané řešení, které bude také odpovídat evropskému způsobu myšlení. Takže určitě z toho nevzejde kopie amerického systému. My tři komisaři jsme se shodli a nyní dolaďujeme naš, naši dohodu, předložíme k tomu sdělení a doplníme uh, k tomu doporučení pro eh, eh, řešení hromadných eh, žalob v souladu se zásadami a s plným respektováním garancí všech zúčastněných stran a také s pojistkami proti zneužití. To je vlastně ta logika, kterou budeme následovat pokud jde o scoreboard spravedlnosti. To je první pokus, je to první krok. A je to integrováno do evropského semestru. Takže to není eh, komplexní scoreboard eh, spravedlnosti, eh, je to koncentrováno na občanské a obchodní právo, protože to má přímý vliv na ekonomický rozvoj členského státu. Je to velmi intenzivně diskutováno po celé Evropě. Ale nyní už je to součástí systému, takže to je dobrý krok. Je to součást systému. Dá se to udělat jinak, můžeme dosáhnout posílení a nedostatky tohoto prvního kroku nepochybně mohou být napraveny. Ale už tady je, je na světě a to si myslím, že je důležité. Vy jako výbor byste měli vidět, jak vy toto dále rozvíjíte do budoucnosti. K paní eh, Morva, její otázce bych chtěla říct, že autorita EU je jasně dána smlouvou. Smlouva ukládá komisi, aby jednala rovně se všemi členskými státy. A přesně to my činíme. Takže když přicházíme eh, s nějakým eh, řízením pro porušení smluv, tak to musí být zcela jasně odůvodněné, protože jinak by soudní dvůr takovouto otázku nepřijel. Jedná se o to, zda je něco legálního podle smlouvy či nikoli. Takže my musíme být naprosto jistí vším, co vychází z komise, všechno musí být zkontrolováno právní službou a musíme být schopni vše dokázat tak, abychom vyhráli vyhráli eh, řízení, které eh, předáváme soudu a konec konců to tak je. Mimochodem. Pane Zvěvko, děkuji vám, že chcete předložit eh, zprávu z vlastní iniciativy. Já si opravdu myslím, že to za to stojí, protože to je první krok z mnoha které, jak doufám, budou podniknuty v budoucnosti a je to experiment v tuto chvíli. Teď je zapotřebí zjistit, aby vy jste řekli, zda tento experiment je dobrý a, či nikoli. Samozřejmě, že členské státy eh, poskytují údaje. To není Evropská komise, kdo um, nějak schání tyto údaje. Jsou tu specializovaní experti na poskytování údajů. Takže toto je chápano jako taková pomoc pro následné reformy justice. A pokud se můžete připojit k této pomocné ruce eh, pro další reformy, tak to určitě bude velice žádoucí. Děkuji vám všem, celému výboru, protože to skutečně bude velmi užitečné. Právní základ eh, ke směrnici proti, boje proti podvodům. Víte, že Evropská komise předložila návrh na posílení eh, ochrany finančních zájmů Evropské unie prostřednictvím eh, trestního práva. A tady potřebujeme společnou evropskou definici toho, co je podvod co je trestné jednání, trestné konání. A navržený článek 325 smlouvy pokrývá akce týkající se ochrany finančního zájmu a ochrany rozpočtu. A to je důležité pro všechny a není zde možný opt-out. E, uvažuje se o optautech. Myslete na optauty, když pracujete e, na těchto tématikách. Takže ten právní základ, já vím, že to všechno je otázkou diskuze, já vím, že ne všichni souhlasí e, a na základě poznatků jsem učinila rozhodnutí a chápu velice dobře, že někdo jiný e, může přijít e, s jiným rozhodnutím na základě svých poznatků. Musíme najít řešení. A jsem připravena e, sem přijít a diskutovat s vámi do hloubky o tom, co by mohlo být tím nejlepším řešením. Já mám své důvody, proč jsem já předložila mm, ten svůj právní základ, když to tak řeknu. Co se týče paní Niebler eh, Rechtspflege, so far. Uh, so here we... vyšších právních úředníků, je třeba se zaměřit na to, jak do vzdělávání v právní oblasti začlenit e, takovouto aktivitu. Možná je to specifický rys Německa, já nejsem úplně specialista na to, zda to funguje stejně i v jiných členských státech. Například máme podobnou věc u ODR a e EDR a u mediace, u mediátora. Tam, kde lze najít nějaké soudní eh, řešení. A doufáme, že to, které vzejde, bude dobré. Myslím, že už jsem Eh, odpověděla v podstatě panu Garganimu, který zopakoval projev pana Berlinguera a několika dalších poslanců. A já souhlasím, že se v členských státech hovoří o krizi, neustále o krizi. A já eh, předkladám na stůl spravedlnost pro růst. A to proto, abychom otevřeli mysl a abychom se nezabývali jen spravedlností jako právem jednotlivce. Spravedlnost může hodně pomáhat hospodářství, aby se rozvíjelo správným směrem. A právě ten, mm, ta eh, tabulka justice, ta Justice Scoreboard, eh, se tímto směrem ubírá. Je, jde tady o spravedlnost v obchodní oblasti. Ministři, zejména v zemích, které se potýkají s potížemi, pracovali na silných eh, reformách, eh, mohutných reformách občanské a obchodního práva, protože ví, že toto je nezbytné pro důvěru investorů, kteří jsou nezbytní. Paní Nekornelis, my jsme hovořili o eh, rozdílech v platech Víte, že je třeba revidovat směrnici. právě proto přijdu se zprávou, která se zaměřuje na e, provádění směrnice o rovném platu e, v členských státech. A jakmile budeme mít takovouto analýzu vypracovanou, zjistíme, zda je zapotřebí revidovat směrnici nebo nikoli. Ze všeho nejdříve ale potřebujeme hloubkovou analýzu v jednotlivých členských státech, abychom věděli, jakým způsobem tato směrnice je implementována. A pak uvidíme, eh, jak postupovat dál eh, na základě výsledků zprávy. Takže nepochybně se k této otázce budeme vracet. Otázka mateřské dovolené. Dnes ministr práce z litevské vlády se mnou eh, hovořil, protože komise měla zasedání s litevskou vládou a my jsme hovořili o otázce mateřské dovolené. Já mm, jsem toho názoru, že eh, ministr bude hovořit s Evropským parlamentem a chce prodiskutovat, co lze učinit v této oblasti já to chci ještě jednou zopakovat, že rada se rozhodla, že nebude diskutovat dál, eh, pokud parlament neučiní krok. A různá předsednictví už diskutovala s parlamentem, třeba že rada prohlásila, že už se diskutovat nebude. Nový Nové litevské předsednictví by si přálo tento kontakt eh, s parlamentem vést, a zjistit lze, lze tuto věc vyřešit. A to bylo právě dnes ráno, co jsem hovořila s ministry. Takže vím, že tedy paní ministrině e, se chystá na tuto výměnu názorů se spravodajem či spravodajkou paní Estrelou. Paní Thompson se ptala na kvóty a na blokovací, blokující menšinu na radě. Pro tuto chvíli rada pracuje hladce, rada samozřejmě se touto otázkou zabývá ze strany, zda komise může přednést návrh směrnice k, té, k tomuto tématu. A právní služba rady od roku 1957, kdy máme tedy smlouvy o rovných příležitostech, ve kterých se zmiňují rovno, rovné příležitosti, tak odmítají kompetenci Evropské unie. Myslím tedy, že na začátku ta Hlavní diskuze se bude zaměřovat na to, zda je tu právní základ pro komisi, právní pravomoc pro komisi, aby s nějakým návrhem přišla. A já vím, proč se to děje, protože když se podíváte na ten návrh, na jeho vlastní podstatu, tak se těžko nesouhlasí. Takže ten právní základ slouží jako zadní Eh, vrátka. A já si myslím, že je velice důležité, aby i Evropský parlament se zabýval otázkou právního základu. Bylo by velice důležitým eh, signálem od parlamentu, pokud by tak učinil, protože ještě předtím, než se mohla předložit směrnici na stůl, musela jsem získat právní uh, Eh, souhlas od právní služby, eh, která vždy eh, nejdříve analyzuje právní základ. Jakmile naše právní služba souhlasila, ano, je tu správný právní základ, tak můžeme postupovat. Nyní je na parlamentu, aby postupoval také tímto směrem. Ano, bylo by opravdu velice užitečné a prospěšné, kdyby předseda Evropského parlamentu, pane předsedo, mohl hovořit o těchto věcech. Srdečně děkuji, paní komisařko, děkuji za váš čas. Trošku jsme překročili limit, ale eh, vidíte, že máte velkou podporu ze strany našich obou výborů. Takže ještě jednou děkuji. Ale nyní přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je bod 11. Jde o změnu nařízení nařízení o úpadkovém řízení. E, již paní komisařka se zmínila o tom, že chceme vést první debatu na toto téma a proto navrhuji, abychom dali slovo komisi. Jde o iniciativu parlamentu a komise zareagovala, předložila návrh na základě naší iniciativy a bylo by vhodné, kdyby komise nám vysvětlila svůj návrh. Prosím. Good afternoon. Dobré odpoledne. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, dámy a pánové. Pro mě je velkou ctí po všech těchto diskusí a, a, a po projevu paní místopředsedkyně komise eh, hovořit k vám. Eh, insolventnost je oblast, kterou jsme do jisté míry splnili e, v prosinci, respektive jsme předložili návrh. E, šlo o revizi nařízení Evropského parlamentu a e, rady z roku 2000 o úpadkovém řízení. Sdělení parlamentu, eh, radě a Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru nový přístup k insolventnosti a eh, úpadku podniků a zpráva o aplikace, aplikaci stávajících eh, nařízení. Budu sledovat čas, abych nebyla nemluvila příliš dlouho. My jsme eh, v dokumentu v návrhu předložili eh, eh, údaje a odůvodnění, proč je tento návrh nutný. Byť máme evropská pravidla již od roku 2000 v této věci úpadkového řízení, zjišťujeme, že tato pravidla potřebují modernizaci a přizpůsobení výzvám ekonomické krize. A proto to navrhujeme. Mám velkou radost, že výbor uh, Jury organizuje tuto první výměnu názorů a jsem si jistá, že eh, parlament přisuzuje mm, tomuto tématu stejný význam jako my. My podpoříme spolu zákonodárce, abychom um, Pokračovali co nejhladčej, eh, protože si domníváme, že je to velmi potřebné téma, které by mělo být co nejdříve transponováno. Jedná se o jedno z témat, které, když jsem předložila a když mi kolegové předložili doporučení usnesení parlamentu od pana Léneho, také v listopadu 2011, když jsem zjistila, co eh, eh, jsme navrhovali, a mohu říci, že jsme na to reagovali a vzali jsme v potaz eh, tato doporučení usnesení parlamentu. Je to jedna z těch iniciativ, kdy je potěšením zjistit, že nejenom parlament má názory, s nimiž se můžeme stotožnit a vzít je za své, ale vidět tež, že rada a věřím, že pan eh, Léne byl eh, přítomen i té první mm, prezentaci místo předsedkyni, eh, že to bylo také dobře přijato radou. Takže co vlastně navrhujeme? Za prvé, rozšiřujeme rozsah působnosti nařízení a zahrnujeme i hybridní a, a, a před a předběžné e, úpadkové řízení. Podle našeho návrhu nařízení by mělo pokryt i e, nové typy národních právních předpisů o úpadkovém řízení což eh, poskytne druhou šanci čestnému podnikateli a umožní to i oddlužit soukromé osoby. Za druhé, usnesení nás také eh, žádá o objasnění eh, pojmu Eh, střetu eh, eh, pojmu společný zájem. To je hlavní spojovací faktor v nařízení pro stanovení jurisdikce a použitelného práva. A v souladu s tím navrhujeme zvýšit právní jistotu věřitelů tím, že objasníme kritéria komy a také posílíme možnosti eh, prosazovat eh, eh, práva před soudem, zejména pokud jde o takzvaný forum shopping a eliminovat tento je. These should usually be located at the place of habitual... Také lepší objasnění práv pro jednotlivce Usnesení již nyní eh, vyžaduje eh, pravidla eh, pro spolupráci mezi soudy a na základě toho je zde nutnost iniciovat eh, kooperaci mezi soudy první a eh, druhé instance a eh, zvýšit také kompetence likvidátorů. Jeden z cílů usnesení bylo také zavést pravidla pro nesolventnost skupin podniků. A toto je jedna oblast, která je nová v tomto nařízení ve srovnání se stávajícím. A jistě pochopíte, že Jednotný vnitřní trh a přeshraniční obchod, který dnes zažíváme, je zcela jiný než to, co jsme tady měli v roce 2000. Ten další cíl, kterého chceme dosáhnout a byl také zařazen do usnesení, se týká vývoje, respektive eh, prohloubení transparentnosti navrhujeme, aby členské státy zveřejňovaly všechna svá eh, rozhodnutí, aby to bylo eh, propojeno Evropským portálem pro spravedlnost a eh, také, aby existovaly vícejazyčné standardní tiskopisy pro podávání žádostí, což je zejména důležité pro malé a středně velké podniky. Velmi intenzivně v této věci spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro eh, podnikání a eh, je zde celá řada dalších eh, témat například eh, témat, v nich jsme eh, následovali eh, doporučení usnesení, ale jsou oblasti, kde dál jít nemůžeme. Proč? Protože za prvé k tomu potřebujeme hlubší znalosti a také podrobnější analýzu. Za druhé, protože chceme co nejrychleji eh, tento materiál předložit, tak abychom mohli začít řešit ty první velké problémy stávajícího nařízení. Otázky, které v usnesení zmíněné jsou a které jsme zatím ještě dostatečně nevyřešili, je například harmonizace určitých aspektů eh, národních právních předpisů o eh, insolvenci. Eh, v tom sdělení, které jsme v prosinci zveřejnili, jsme již identifikovali, pokud si správně vzpomínám, deset oblastí, kde spatřujeme diskrepanci mezi námi a národním právem a kde e, jsou určité e, problémy, zejména pro malé a středně velké podniky a také zejména pro přeshraniční investiční činnost. A proto jsme v tom sdělení ohlásili, že hodláme uspořádat veřejné eh, připomínkové řízení a konzultační řízení. Budeme žádat veřejnost o eh, její názory eh, v této věci a nejenom v této věci, abychom nalezli to nejlepší možné řešení stávajících problémů. To veřejné konzultační řízení bude zahájeno zakrátko ale také bych chtěla říci, že jsem velmi eh, ráda, že Nyní probíhá jednání ehm, eh, v pracovní skupině rady a velmi vítám příspěvky členských států eh, k tomuto materiálu. Také bych uvítala podporu Evropského parlamentu podporu pro tento materiál, tak abychom společně mohli iniciovat tuto legislativu co nejrychleji. Děkuji vám a ještě bych ráda poznamenala, že další kroky ehm, pro harmonizaci budou velmi ambiciozní a proto všichni společně musíme přemýšlet o řešení a o tom, jak to správně uchopit. Děkuji za pozornost.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 Děkuji vám srdečně. Jako zpravodaj to budu mít jednoduché. My jsme to iniciovali, komise to převzala v radě, tedy potvrzuji, co proběhlo. Neformální rada v Dublinu eh, toto přivítala, všechny vlády to přivítali, ani jedna vláda neřekla, že by to nebyl dobrý nápad. Viděli jsme Spojené království, eh, že eh, vyslovilo svou obci pro tuto záležitost záležitost, eh, také lobby si domnívá, že je to dobrý a také praktici eh, v justici to pokládají za dobré. Jistě tam budou nějaké detaily, které zcela jistě ještě propracujeme v rámci eh, zprávy, ale to jsou technické záležitosti. Politicky je to pokládáno za naléhavou věc, kterou bychom měli ještě finalizovat v rámci tohoto období. Já se domnívám, že v rámci naší práce práce eh, bychom to mohli zavládnout. Eh, dál již nemohu nic dodat, eh, ale hlásí se kolega Berlinguer. <coughs> Jak víte, Evropský parlament již loni žádal návrh komise o změně nařízení o úpadkovém řízení. Takže my eh, vítáme toto rozhodnutí Evropské komise a považujeme to za dobrý výchozí bod. Téma úpadkového řízení má veliký význam, zejména v době krize je důležité definovat legislativní eh, rámec nejen ohledně eh, řízení eh, úpadku jako takového, ale aby to byl i nástroj užitečný k záchraně podniků, které se v krizi odstly a je také vhodné zajistit nebo se zamýšlet na rozšíření působnosti textu i na hybridní podniky anebo jiné druhy podniků právní eh, kompetence je jedním z těch nejcitlivějších bodů. Pojem spočívá v tom, že, eh, nebo tedy ten nejdůležitý pojem je eh, centrum hlavních zájmů. A i zde komise zlepšuje předešlý rámec. I ty druhotné postupy je třeba bedlivě přeskoumat a jak je komise navrhuje, my s nimi souhlasíme. Souhlasíme také s požadavkem většího otevřenosti, větší otevřenosti veřejnosti. Důležité je také zabývat se nesolventnostní skupin nebo uskupení podniků, jak už o tom hovořila paní Mišů z komise protože to je opravdu novinka. My v podstatě jsme pro tento text. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí, eh, takže budeme předkládat návrh zprávy, ale nyní přejdeme k bodu 12. Eh, to je politicky sporná eh, tématika. Jde o poslední návrh směrnice. Již se k tomu mnohé publikovalo a já jsem navrhovatelem za výbor. Vedli jsme výměnu názorů a proto proto bych chtěl vysvětlit, jakými tématy se chci zabývat eh, při návrhu eh, tohoto stanoviska. Eh, zásadní cíl komise je chránit mladé lidi a děti před potřebou tabáku. To samozřejmě podporuji celá jasně. O tom není pochyb. Je zde však celá řada právních aspektů, o kterých ve zprávě stanoviska budu v návrhu stanoviska budu ještě uvažovat. Začíná to také otázkou obsahu návrhu a právního základu. Eh, právní základ je jednotný trh. Když se však podíváme na ten návrh jako takový, tak eh, vidíme, že je to spíš otázka ochrany zdravotnictví a nikoli jednotného trhu. Takže z hlediska ochrany zdraví bychom to také měli projednávat a proto si můžeme položit otázku, zda byl zvolen správný právní základ. A proto se podíváme také na rozhodnutí ESD eh, e k jiným tabákovým otázkám, a také s ohledem na pozměňovací návrhy toto musíme tedy správně posoudit. Problematická je otázka zásahu do základních práv. E, velmi masivně se zasahuje do práv značek. Budeme muset zjistit, zda je to přiměřené a musíme tuto otázku tedy právně prověřit. To se týká dosažení cíle, přiměřenosti a dalších typických otázek, které zásadně musíme zohlednit v takovémto postupu. Další aspekt, kterého jsem si všiml, který co do počtu samotného mě poněkud eh, šokoval, a to je veliký počet právních aktů, které komise navrhuje u těch delegovaných aktů byla komise jsme byli vždy tedy zdrženliví, ale jiné výbory mají spíš eh, tu tendenci definovat politický cíl a zbytek přenechat komisi. My v našem výboru takto nikdy nepostupujeme a proto se kriticky díváme na otázku přenesených pravomocí. Tolik k těm podstatným prvkům eh, ohledně návrhu stanoviska, na kterém se teprve pracuje a s ohledem na tyto otázky je nutné všechno ještě prověřit. Jako navrhovatel si myslíme, že ve výbaru bychom se neměli zabývat obecnými politickými otázkami, tedy délkou kom, eh, cigarety, filtru a tak dále. To je nám celkem jedno, ale musíme se podívat na ty právní aspekty. A také nejde o ty škodliviny eh, na začátku cigarety, na konci cigarety. O to také nejde. My se chceme zabývat právními aspekty eh, tohoto tématu. Tolik eh, mé první poznámky k úvodu této první výměny názorů a nejdříve paní Taylor. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych vám ráda poděkovala za vaše poznámky k tomuto návrhu ohledně aktů v přenesené působnosti. Já si myslím, že to je velice dobré. Možná, že by se mohla i usnadnit implementace směrnice tímto způsobem, eh, pokud se tímto nebudou příliš posouvat eh, limity pravomocí. Co se týče intelektuálního vlastnictví a podobných otázek, které byly zmíněny, zda se nějakým způsobem narušují obchodní známky či podobně. Tak vám chci jen říci, že se eh, tabákové firmě nepodařilo eh, zvrátit rozhodnutí soudně v Austrálii podobného typu. Eh, rozhodnutí podobného typu. Měli bychom zaměřit na veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, a musíme zajistit, že tato směrnice bude mít silný právní základ. Je to důležitý legislativní akt. Stovky tisíce Evropanů nadále umírají každoročně na choroby způsobené tabákem. A na základě vědeckých výzkumů, eh, které samozřejmě jsou ještě zohledněny ve výboru pro životní prostředí, je zapotřebí, abychom jejich výsledky tedy zapracovali do textu, abychom usilovali o zdraví. Ehm, těším se na další práci s panem Lenem na této zprávě. gedrückt, das war der richtige. To byl nesprávný knoflík eh, kolega Berlinguer. Já mám taky dvě velice krátké úvahy. Především Diskuse o tabákové směrnici se ocitá v nebezpečí a to, že se vydá dvěmi opačnými směry. Buď nadměrně oslabí návrh komise, anebo nadměrně posílí návrh komise. My musíme najít střední cestu, abychom předešli oběma možným nedostatkům. Co se týče právního základu, myslím, že je správně se věnovat 114c, protože to je podle mě nejkonzistentnější právní základ s tímto textem. Co se týče e, intelektuálního vlastnictví souvisejícího s obchodní známkou, 75 nám připadá jako účinné a významné omezení, které má ochrana známka k dispozici. Ale pokud e, dojde k takto významnému omezení, je to proto, že se jedná o zdravotní problém. Normalizace balíčků je důležitá. Je Mm, tak to je tedy eh, chápáno. Další, eh, další zvětšení ještě mm, na tuto míru, že by bylo eh, nevhodné, že by poškodilo záměr, protože by to no, podporovalo například padělání. A pak je tu jasný, jasný prostor pro další přenesení kompetencí a uvidíme dále, co se s tím dá dělat. Děkuji, to je za naši politickou skupinu. Pan Messerschmidt. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že velice oprávněně se zabýváme právními záležitostmi návrhu směrnice, eh, která vzešla z komise, zejména co se týče principu subsidiarity. Je tu totiž určitá oblast naší debaty, o které bych se chtěla zmínit více. Eh, podle Lisabonské smlouvy je povinností členského státu zjistit, zda nová legislativa eh, splňuje eh, subsidiaritu. Ale při aktu přenesené pravomoci členské státy nemají možnost něco takového provést. Takže tom obrovském množství aktů v přenesené pravomoci, prosím, nechápejte mě špatně, my tímto způsobem narušujeme úmysl smlouvy, protože tímto způsobem znemožňujeme členským státům plnit jejich povinnost neboli zajistit, že eh, právní akty budou, eh, budou v souladu eh, s legislativou subsidiarity. Měli bychom vyslat signál komisi, že to je takový vnitřní rozpor u těch postupů, eh, které se týkají aktů v přenesené pravomoci a schopnosti členských států se podle těchto principů řízit v případech. Velice konkrétně, co se týče šnusu, toho druhu tabáku, nepotřebujeme nařízení na mezinárodní úrovni. Je to velice dobrý příklad, který přichází ze Švédska. Švédsko velice jasně ukázalo, že členské státy se mohou s takovouto věcí vypořádat individuálně, sami. E, stačí tedy mm, to, že členský stát chce něco zakázat, může tak učinit. A nebo naopak. To je důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. A také bychom měli si zopakovat, tak jak já to chápu, osm členských států vyjádřilo obavy ohledně návrhu pocházejícího z komise. To je téměř třetina rady a myslím si, že je důležité také brát na vědomí jejich názory. Ale přeji vám hodně štěstí v této velice zajímavé a důležité práci. Děkuji, kolega Mesároš. Děkuji, pan předseda. Aj <clears throat> keď jsme tu... Děkuji, pane předsedo. Máme hovořit o právních aktech především, ale chtěl bych je zdůraznit určité akty, které s tím souvisí. Nechci být advokátem kuřáku, ale přesto tento balíček komise se mi zdá dost nešťastný. Je zde nadměrná regulace ve výrobě tabákových výrobků, což bude zatěžovat jednotný trh rozumná rovnováha rovnováha mezi ochranou veřejného zdraví a zájmy jednotného trhu by měla být eh, ponechána. Navýšení zdravotních varování na balení tabákových výrobků může být kontraproduktivní a kontraproduktivnost se pak může projevit také ve zvýšení nelegálního obchodu více pašování nekvalitních tabákových výrobků z eh, nečlenských států může být důsledkem. Na Slovensku již tím máme velké problémy. Nesouvisí to však s, přímo s tímto eh, dokumentem. Negativní může mít negativní dopad může být také tento návrh pro malé a střední podniky. Chtěl bych připomenout, že kvůli většímu trhu falešných a falšovaných eh, tabákových eh, výrobků eh, jsou příspěvky do státního rozpočtu nižší. Celá řada aktů v přenesené pravomoci je nezbytná. Je, musíme být opatrní a omezit jejich počet. Evropská standardizace balíčků, i když ty zdraví škodlivé tabákové eh, výrobky eh, mohou eh, narušit svobodu obchodování. Více regulace může také více poškodit v jednotném trhu. Chránit musíme i zájmy spotřebitelů, ať jde o kuřáky nebo nekuřáky. Spotřebitel má právo na informace o výrobku, jeho kvalitu a složení. Takto upravené balíčky to neumožňují. Již nyní s tím máme relativně velké problémy, takže buďme prosím opatrní. Děkuji vám za mnohé podněty. Budu se snažit v návrhu textu toto zahlednit. Žádné další přihlášky do debaty nemám, takže můžeme přejít k nasledujícímu bodu bodu 30 a to e, pod bodem různé implementace zvýšené e, kooperace Eh, paní Tajné. Děkuji. Daně z finančních eh, transakcí a Evropský parlament mají za sebou již velmi intenzivní vztah eh, v tomto funkčním období o nutnosti nebo na nutnost zavedení této daně. Nedávno parlament poukázal v celé řadě usnesení a my jsme neobdrželi zatím od komise návrh eh, k zavedení této daně. To celé se již táhne drahné období. Dospěli jsme eh, do stádia eh, zesílené spolupráce a nyní máme návrh, který má být schválen 11 členskými státy a je nyní na pořadu dne. Postup, který jsme nyní zvolili, je poněkud atypický a proto bych o něm ráda pohovořila. To téma je velmi důležité. Ekon přidává plyn a e, e, e, na květnovém výboru by o tom chtěl hlasovat a to je důvod, proč jsme se rozhodli pro poněkud atypickou formu totiž eh, eh, nepodat stanovisko eh, písemně, ale hlasovat o společných pozněvacích návrzích zítra, protože to bude mít větší legislativní sílu. To obvyklé stanovisko tedy nebylo zvoleno, stanovisko a pozněvací návrhy, ale pokusíme se to zrealizovat zítra tímto způsobem. A proto na posledním zasedání ve Štrasburku došlo ke schůzi se stínovými zpravodají s termínem u závěrky. Já jsem se snažila toho zapracovat co nejvíc. Paní Lichtenberg za zelené eh, lhutu dodržela. EPP eh, předloží ústní pozměňovací návrhy. Já bych nyní eh, ráda přiblížila stručně obsah, protože návrh komise v hrubých rysech vítáme po mém soudu je dobrý a e, proto několik bodů, na které bych chtěla poukázat. E, komise konstatuje, že deriváty by měly být nebo jsou pokryty daní z finančních transakcí a pro mě je velmi důležité, aby to nebylo rozmělněno ani podkopáno a proto CFTS e, v tom musí být výslovně uvedené. Důvodem je, že komise sama varovala nedávno drobné investory před takzvanými diferenčními kontrakty, protože může, to může vést k problémům a e, dalším povinnostem. A chtěla bych poukázat na to, že právě ve e, ve, veřejné e, Británii po zavedení kolkové daně, kolkovného se eh, vyrojily eh, ze země ve velkém eh, počtu tyto produkty CFTS. Je důležité, aby se členské státy snažili zabránit nejenom daňovým podvodům, ale také daňovým únikům. Tady nejsem velmi šťastná pozměňovacím návrhem nebo z pozměňovacího návrhu pana Bodu, který se snaží právě věnovat se pouze daňovým podvodům. Já myslím, že musíme výslovně se snažit zabraňovat i daňovým únikům. A e, závěrem ještě jedna informace, kterou někteří možná máte, jiný ne. A sice existuje tiskové prohlášení o tom, že e, vláda Velké Británie hodlá eh, napadnout eh, zavedení daně z finančních transakcí eh, před Evropským soudním dvorem. Není s návrhem spokojena a tady se rysuje to, co jste stalo již u patentů, totiž určitá zdržovací taktika a snaha to celé torpédovat a myslím, že my jako právní výbor bychom měli sledovat i tento postup Velké Británie. Děkuji, děkuji, jak tomu zatím nevidím žádné přihlášení přihlášky, pouze poznámka, že tento eh, pokus o torpedování selhal i u patentů. A eh, Myslím tedy, že eh, to můžeme sledovat s klidem, ale ten postup je velmi pragmatický sám o sobě a je to smysluplné. Myslím, proti tomu nebudou žádné námitky, všechny frakce signalizují souhlas. A nyní můžeme uzavřít veřejné zasedání a zahájit neveřejné zasedání. Prosím tedy, aby eh, byl eh, internetový přenos schůze zastaven a aby nás opustili všichni ti, kteří se neveřejné schůze neúčastní. Uděláme si pětiminutovou přestávku. He's arriving, but he's just